Okay, colleagues. Vážení kolegové, přeji vám dobré ráno a navrhuji, abychom začali. V tuto chvíli nás tady mnoho není, ale je tady zpravodaj a alespoň jeden stínový zpravodaj. Máme 10 eh, minut po 9. hodině. A první bod na pořadu jednání je eh, právo na přístup k obhájci v trestním řízení. A eh, právo na komunikaci po zatčení. Eh, paní Elena Antonesku je zpravodajkou a dnes se budeme zabývat pozměňovacími návrhy. Je to třetí krok v provádění cestovní mapě o procesním právu z listopadu 2009, tehdy to bylo přijato řadou. My jsme říkali, že se opět podíváme na celý eh, balíček. Byly tady uh, už určité kroky, pokud jde o právo na tlumočení a, a překlady během trestního řízení a potom také uh, dále k informacím během trestního řízení. To jsou věci, které už byly uh, zpracovány a paní zpravodajka uh, navrhla, eh, že v únoru tady v únoru navrhla, že vypracuje eh, zprávu. Bylo tady předloženo eh, mnoho pozměňovacích návrhů a právních službám vyhověla eh, návrhu našeho výboru, pokud jde o stanovisko, pokud jde o vyloučení eh, důkazů, které byly získány porušením směrnice a také pokud jde o soulad eh, s právními nástroji a dohodami, Evropskou chartou a dohodou o lidských právech a pokud je to v pořádku s právním základem. Já si eh, tedy vyslechnu nejprve prezentaci pozměňovacích návrhů od paní zpravodajky a potom bych dala slovo právní službě předtím, než budeme mít výměnu názoru eh, k pozměňovacím návrhům. Paní zpravodajka přikivuje, takže dostane nejprve eh, slovo jako první, tedy paní Antonesku. Děkuji. Paní předsedkyně, jak jste uvedla, tak eh, já si myslím, že by bylo nejlepší, eh, kdybychom eh, diskutovali předtím, než budeme mít orientační hlasování. Rádi bychom dali možnost právní služby, aby nám tady představila své stanovisko, pokud jde o článek 10 odstavec 2 a článek 3 směrnice. Tyto dva odstavce tady hovoří o používání zákonů, které byly získány tím, že byla vlastně, eh, byl porušen nárok na, na eh, podporu eh, obhájce. Bylo tady předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a já bych chtěla všem říci, že se pokusím nalézt nejlepší možné kompromisy. Nejprve tedy chci pohovořit o pozměňovacích návrzích a chtěla bych tady postupně probrat jednotlivé články. Pokud jde o působnost, máme ji v článku 2. Je tady pozměňovací návrh 85, kde se uvádí, že z důvodu jasnosti, aby, tam, aby to bylo jasnější, bychom měli uvedeni, uvést, že tato směrnice bude uplatňována v případě, e, že je osobě odňata e, svoboda. A tato věta by mohla být matoucí a mohlo by to vést k domění, eh, že tyto pravidla platí pouze v případě, že je osoba zatčena. V článku 3 jsme proto zvážili všechny okolnosti, za kterých podezřelá nebo obviněná osoba eh, může mít podporu právníka a také věci, které souvisí s, od, s odnětím svobody. Paní Ledford tady má pozměňovací návrh, který má objasnit, že současná směrnice nezahrnuje e, předběžné dotazování, e, vyslýchání komisí anebo e, orgány prosazování práva předtím, než byla osoba zatčena. My chceme zajistit nebo ošetřit, zda mám by proběhnout výslech, anebo ne. Toto bylo podrobně prodiskutováno na našem výboru a je to eh, předmět pozměňovacího návrhu, který jsem sama předložila. A já souhlasím s paní Latford, ale myslím si, že by se to mělo objevit v úvodním ustanovení, ne v samotném textu. Právo na podporu eh, obhájce během trestních řízení je eh, v pozměňovacím návrhu 90. Členský stát by měl zajistit, že obviněné nebo podezřelé osoby mají právo na pomoc obhájcem a to co nejrychleji a za všech okolností. Eh, na rozdíl od toho původního textu, kde členský stát měl pouze zajistit, že tito lidé eh, budou mít pomoc právníka, obhájce. Je tady také rozdíl mezi dvěmi e, přístupy, možnosti a práva. A myslím si, že toto je dobré řešení, jak ten problém e, ošetřit. E, někde hovoří některých členských státech o oficiálním výslechu, ale já s tímto přístupem nesouhlasím, protože bych vám chtěla říci, že když jsme vyjednávali o druhé směrnici v cestovní mapě, tedy právo na informace, tak jsme hovořili o tom, že je potřeba ehm, zavést pojem ehm, oficiální výslech a aby to bylo v souladu s opatřením 2 s druhým opatřením a z důvodu, které souvisí s takovou situací, že, do které by se mohl dostat podezřelý a nebo obviněná osoba při výslechu, si myslím, že oficiální výslech by tady neměl být zmíněn protože, různé, protože mohou proběhnout různé typy výslechu. V pozměňovacím návrhu 106 se paní Latford ptá na následující. V případě drobných proviněních nebo obvinění by osoba měla mít přístup k obhájci prostřednictvím telefonického rozhovoru a já si myslím, že my bychom tuto možnost měli zohlednit. Myslím si, že tato alternativa by se měla objevit ale v úvodním ustanovení a ne v eh, samotném textu. A pouze v takových situacích, kde není riziko eh, stíhání, Eh, kde nebude eh, probíhat výslech a pokud eh, by trest se netýkal odnětí svobody. Pokud jde o článek 4, tedy právo na obhájce, a pokud jde o možnost, aby obhájce byl přítomný u všech kroků vyšetřování nebo u aktu, kde se získává nějaký důkaz nebo podobných situacích, pokud to ovlivní eh, zjišťování důkazů, tak k této situaci bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. A my jsme našli možné řešení problému, nebo byl tady předložen pozměňovací návrh, eh, který ovšem nepodporuji. Myslím si, že je potřeba o tom dále diskutovat, o tomto aspektu a já doufám, že se nám podaří tady eh, vypracovat kompromis. Chtěla bych eh, navrhnout kompromis, pokud jde o možnost eh, obhájce prověřit podmínky zatčení nebo zadržení. O tom hovořilo mnoho kolegů a já myslím, že můžeme nalézt takové řešení, kde bychom umožnili obhájci, aby navštívil zařízení, eh, kde je osoba držená. A pokud jde o právo eh, na eh, komunikace po zadržení, tak myslím si, že můžeme nalézt kompromis. Mělo by to zahrnout citlivé skupiny. A pokud jde o důvěrnost, tak to je také citlivý aspekt této směrnice. Jsou tady některé pozměňovací návrhy, které se zabývají touto záležitostí a kolegové podporují naprostou důvěrnost mezi eh, klientem a obhájcem. A možná bychom tady mohli mít některé výjimky z tohoto principu důvěrnosti, pokud jsou tady nějaké důvody, eh, které eh, hovoří o tom, že by obhájce mohl být zapojen do trestných činů, eh, ze kterých je obviněna dotčená osoba, anebo pokud tam jsou některé jiné eh, podmínky. Ale je potřeba eh, tady mít v jiných případech skutečně naprostou důvěrnost mezi klientem a obhájcem. Musíme si uvědomit, že musíme mít dobrou vyjednávací pozici, pokud eh, půjdeme do jednání s radou. Pokud jde eh, eh, o zrušení vzdání se práva, tak to může být povoleno rozhodnutím nezávislého soudního orgánu. Toto rozhodnutí by mělo být eh, předloženo písemně a já si myslím, že tady se nám také podaří nalézt dobré řešení. Pokud jde eh, o vzdání se práva na obhájce, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů Oznámení by mělo být předloženo písemně a podezřelá nebo obviněná osoba, která se vzdává svého práva na obhájce, by si měla být vědoma toho, co činí a směrnice by měla být uplatněna poté, co no, toto bylo umožněno. Myslím si, že tady nalezneme kompromis. Článek 10 Tady jsem požádala o stanovisko právní službu. A my si vyslechneme závěry právní služby. Nejcitlivější otázka souvisí ovšem eh, s druhým odstavcem, podle kterého členské státy musí zajistit, eh, že prohlášením osob, které jsou vyslýchány a z nich se stanou obviněné osoby po eh, tomto výslechu, po tomto prohlášení, prohlášení. Takže vlastně to prohlášení by nemělo být používáno proti těmto osobám. Chtěli jsme tento odstavec odstranit, protože se doníváme, eh, že eh, tento způsob využívání důkazů je vlastně spojen eh, se zákony dotčeného členského státu a mělo by to být čistě národní záležitostí. Jsem eh, potěšena pozitivními eh, signály kolegů, pokud jde o evropský zatýkací rozkaz. Pouze nízozemští kolegové nepodporují můj přístup a pokud jde o článek 13, opravné prostředky, souvisí s tím otázka, kterou jsme eh, předložili právní službě. Týká se to prohlášení obviněné osoby a schromážděných důkazů. Eh, vzdání se tohoto práva eh, bylo povoleno touto směrnicí, ovšem měly by být vytyčeny všechny eh, konkrétní podmínky pro tuto skutečnost příslušným soudem. Ehm, pozměňovací návrhy k úvodním ustanovením, k odůvodněním eh, jsou samozřejmě, nebo eh, měly by vytvářet určitou konzistentnost s hlavním textem ale eh, já tady na to nebudu klást takový důvod. Jsou tady dva pozměvací návrhy, které se eh, týkají obhájce, definice obhájce. Tady k tomu jsem také eh, předložila pozměvací návrh a podporuji i pozměvací návrhy předložené kolegy. V tuto chvíli bych ráda předala slovo nebo prostor právní služby a ostatním kolegům, aby se mohli vyjádřit a samozřejmě se budu um, těšit na všechny vaše poznámky. Dobře, děkuji. Děkuji zpravodajce a nyní bychom si rádi vyslechli stanovisko právní služby. Nevím, kdo tady je, ale máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. V souvislosti s navrhovanou směrnicí o přístupu k obhájci v trestním řízení vy jste položili tři otázky právní službě, které se týkají článku 10.2 a 13 eh, odstavec 3 zmíněného návrhu. Tato ustanovení jsou eh, ustanoveními o vyloučení důkazů, to znamená ustanovení, která zakazují to, aby orgány činné v trestním řízení použili eh, výslechy získané při porušení procesních práv eh, podezřelého. V návrhu komise tato pravidla se snaží harmonizovat eh, vnitrostátní pravidla o přípustnosti jednoho typu důkazu, tedy výslechu podezřelého, a to ve dvou situacích. Na jedné straně ustanovení ve, v článku 10 se týkají situace, kdy ta osoba, která poskytuje E, vysvětlení, tedy informaci, e, policii se stane osobou podezřelou během výslechu a zde se zakazuje použití e, jeho prohlášení předtím, než osoba byla o tomto uvědoměna. Ale ustanovení v článku 13 se týká situace, kdy osoba již má status podezřelé osoby předtím, než je zahájen výslech či jiný úkon a je mu odepřen přístup k advokátovi a vlastně v tomto případě se také zakazuje použití výslechu. <clears throat> takto získaného. A nyní dovolte, abych schrnul naše zjištění. Pokud je o tu první otázku, to znamená, zdali navrhovaná pravidla jsou slučitelná se smlouvami EU a stávajícími právními nástroji, právní služba má za to, že neexistují žádná ustanovení ani ve smlouvě o Evropské unii, ani ve smlouvě o fungování Evropské unie, která by explicitně zakládala právní překážku pro přijetí takovýchto pravidel. Pravidla v navrhované směrnici sledují cíl zajistit vzájemnou důvěru mezi členskými státy v oblasti spolupráce v trestních věcech a tudíž spadají do sféry kompetencí Unie ve smyslu smlouvy. Kromě toho, nejsou v nesouladu se stávajícími právními nástroji v oblasti evropského trestního práva. De facto neexistuje žádný právní nástroj v oblasti Eh, trestního práva na evropské úrovni, eh, který by omezoval možnost unijního zákonodárce přijmout tato pravidla o vyloučení důkazů. Nástroje v oblasti vzájemného uznávání, jako je evropský zatykač, eh, nebo jako jsou Eh, hmotně právní trestní předpisy, jako je nedávná směrnici obchodování s lidmi, ty přímo neupravují eh, to, jak mají být vedena trestní řízení v členských státech a tudíž je toto v souladu s procesními pravidly. Za druhé, pokud jde o právní základ těchto ustanovení, zde bych chtěl zdůraznit, že podle <clears throat> zavedené judikatury Soudního dvora, tak volba právního základu pro eh, akty Evropské unie se provádí na základě objektivních kritérií, a to konkrétně jde o cíl a obsah navrhovaného legislativního aktu. Tato pravidla o vyloučení důkazů Eh, eh, ve smyslu obsahu jejich jsou tedy, se týkají přípustnosti či nepřípustnosti důkazů v trestním řízení, což má přímý dopad na práva podezřelého a tudíž spadají do, eh, pod ustanovení článku 82 smlouvy, kdy Unie může přijmout opatření o vzájemné přípustnosti důkazů a také to i spadá pod ustanovení týkající se opatření eh, pro práva jednotlivců v trestním řízení. Kromě toho, pokud je o účel daných pravidel, zde máme úvodní ustanovení 26 návrhu komise, kde se vysvětluje, že použití článku 13 o opravných prostředcích eh, <clears throat> navazuje na požadavky vyplývající z judikatury eh, Soudu pro lidská práva, tedy ve Štrasburku. Poněvadž soud ve Štrasburku, ano, <clears throat> Toto téma eh, přeskoumává z pohledu práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 6 umluvy lidských práv, tudíž je nepopiratelné, že pravidla o přípustnosti důkazu mají přímý dopad na základní práva osob podezřelých. Bez takovýchto pravidel procesní záruky, jako je právo na přístup k obhájci, mají de facto malý praktický význam a bylo by možné je zcela tedy eh, dát stranou, nebrat je v potaz. Tato pravidla ale jinými slovy mají za cíl dosáhnout efektivní aplikace práva ve smyslu navrhované směrnice a tudíž efektivně aplikovat článek 82 odstavec 2 písmeno B smlouvy o fungování EU a tudíž právní základ je zcela odůvodnitelný. Dovolte, abych doplnil, že ve smětle obsahu těchto pravidel tato ustanovení o přípustnosti důkazu tudíž spadají do pole působnosti článku 82 odstavec 2 písmeno A, <clears throat> což umožňuje, mm, pokud je o opatření o vzájemném eh, uznávání důkazů, eh, aby byla tedy přijímána a vlastně z těchto ustanovení vyplývá, že pravidla o dokazování spadají do ustanovení smlouvy o eh, fungování EU v oblasti svobody, bezpečnosti a justice a tudíž z toho lze vyvodit, že pokud jde o právní základ článků 10.2 a 13.3 návrhu, tak tyto články spadají eh, pod článek 82.2 zakládající smlouvy eh, pod body A a B konkrétně. A závěrem, pokud jde o eh, konsistentnost navrhovaných pravidel o důkazech a jejich tedy soulad s chartou základních práv tak a judikaturou Štrasburského soudu, tak právní služba má za to, že ano, že to zcela je v souladu. Evropský soud pro lidská práva již se zabýval touto tematikou na základě hodnocení spravedlivé celkového procese v jednotlivých trestních věcech, ale odůvodnění v této judikatuře nás vede k obecným závazkům a to, že členské státy nesou závazky v této oblasti. Štrasburský soud několikrát dospěl k závěru, že právo osoby, která byla obviněna ze spáchání trestného činu, takže tato osoba má právo na efektivní přístup k obhájci, že to je základní prvek spravedlivého procesu a také několikrát soud poukázal na to, že článek 6 úmluvy se vztahuje i na přípravnou fázi trestního řízení, to znamená, že podezřelá osoba musí mít k dispozici advokáta, tedy právního zástupce, již v prvotní fázi výslechu, tedy úkonu na policii. Soud také <clears throat> zdůraznil význam přípravné fáze trestního řízení, protože se připravuje trestní věc a v podstatě osoba podezřelá či obviněná je v oslabené pozici a vlastně <clears throat> proto, poněvadž často ty trestně právní předpisy jsou velice komplikované, takže ta osoba může se efektivně hájit pouze, pokud bude mít pomoc obhájce, který eh, jí té osobě bude eh, pomáhat, aby její práva byla řádně aplikována a aby osoba ne, eh, nevypovídala ve smyslu, který by potom mohl být použit proti ní. Soud pro lidská práva i <clears throat> zakotvil již významné principy, které se týkají výslechu osoby před policií, eh, kdy došlo k porušení práva na obhájce. Tyto principy ale nezakazují obvinění, které je založené na těchto výsleších, eh, ale mm, eh, vylučuje jejich použití potom při soudním projednání, při soudním, při, při hlavním líčení. Takovéto výslechy tedy musí být vyloučeny z důkazů, které se potom předkládají před soudem při hlavním líčení. A <clears throat> zde eh, máme, to jsou tedy eh, naše eh, zjištění, které se týkají důkazů použitých proti osobě obviněné. Pane předsedo, to jsou naše, paní předsedkyně, to jsou naše hlavní zjištění našeho stanoviska. Samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud budete mít otázky, tedy vy nebo zpravodajka. Děkuji. Um, yes. No, <clears throat> děkuji. <clears throat> Máme zde šest žádostí o slovo. Pořád jsme ještě v časovém plánu, ale je třeba, abychom tady všichni hovořili stručně, abychom splnili další programy. Nejprve Ramiro López, tedy eh, první náš stínový zpravodaj, paní Ramiro López. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, některé problémy, které se objevují ve směrnici, už o tom hovořila paní zpravodajka, paní Antonesku. Bylo to velmi užitečné, to, co nám právě řekla právní služba, pokud jde o e, konkrétní otázku e, vynětí v případě důkazů, e, které nebyly e, správně e, odebrány. Takže pokud jde o e, přístup e, k právnímu obhájci, k právnímu zástupci, tak já si myslím, že tam jsou určité věci, e, kde bychom měli dosáhnout kompromisu. Paní zpravodajka nám už stanovila pozici, ukázala cestu, ale myslím si, že bychom měli dále v této oblasti pracovat. Ty nejkomplikovanější body, tak to je ten původ, ten zrod vznik práva, protože existují některé země, kde víme, že to pro ně bude znamenat eh, dodatečné náklady, se kterými nepočítají a které nemají zahrnuty do své legislativy. A tady budeme mít eh, konflikty s některými členskými státy. Je důležité, aby pokud jde o vznik eh, práva, tak aby to bylo co nejdříve Eh, pokud jde o ty eh, otazníky. Právě v ten moment, kdy ten eh, podezřelý je si vědom toho, že je podezřelý ze spáchání trestného činu. Tady si myslím, že bychom měli pokročit, pokud jde o to virtuální právo, i přesto, že to ještě není skutečné právo Eh, protože toto je úzce spjato s eh, právní eh, pomocí, která se poskytuje zdarma. A to není ošetřeno v této směrnici. Musíme vymyslet nějaké řešení a myslím si, to, co řekla paní Antonesku, to je zajímavé, pokud jde o to, aby komise přišla s řešením, jakým způsobem eh, vyřešit otázku bez, poskytování bezplatné právní pomoci. Eh, pokud jde o eh, důvěrnost, tak souhlasíme s tím, že právní zástupce musí být přítomen v případě zjišťování důkazů. S tím souhlasíme, s tím, co řekla právní služba a očekáváme, že pokud jde o podmínky zadržení, takže se e, dohodneme s paní zpravodajkou. Pokud jde o důvěrnost, tak tady souhlasíme s textem komise. Je to velice obtížné, pokud jde o výjimečné situace, tak je velice obtížné stanovit, e, kdy je právo na porušení e, komunikace mezi obhajobou a mezi obviněnou osobou, protože Eh, soudní úřady mají mnoho prostředků, aby věděli, kdy vlastně právní zástupce může být také eh, podezřelým. A proto se mohou použít i jiné prostředky, aby se eh, zjistily určité informace, dokonce taky, pokud je to potřeba, tak zahájit jiný souběžný soudní proces. Ale to jsou Eh, pouze eh, eh, případy, které se vyskytují v omezené míře a myslím si, že se nad tím musíme zamyslet, protože tady vlastně ohrožujeme existenci práva na právního zástupce, pokud je o tu eh, důvěrnou povahu. A pokud jde o eh, bezplatnou právní pomoc, o které jsem hovořila, tak já si myslím, že tato směrnice, tento návrh směrnice není dostačující a s cílem toho, aby byl co nejdříve schválen balíček o procesních zárukách, tak toto téma tomu bylo obětováno, je opravdu naléhavé, aby komise přistoupila k řešení této otázky, protože pokud je o přístup k právnímu zástupci, tak to nebude možné, pokud nebude vyřešena otázka eh, bezplatné právní pomoci, pokud ten obviněný to potřebuje. Já jsem nestanovila sice žádný limit, ale pokud všichni kolegové by mohli mluvit takhle dlouze, tak to by nešlo, takže prosím, apeluji na vaši sebedisciplínu a nechci vám stanovat a přerušovat vás ale jinak bych musela. Další. Pan Mulder za liberály. Thank you, Chair. I am speaking on behalf of Sarah. Děkuji, pane předsedo. Já tady hovořím za Sáru Ledford a mám sebou text, který napsala, ale bohužel nemůže být mezi námi, takže mě požádala, abych to tady za ní přednesl. Uh, ale to samozřejmě neznamená, že to je nutně můj vlastní názor. Je velice důležité, aby všechny osoby měly právo na obhájce, pokud je jim odňata svoboda a já jsem ráda, že Rada chce zajistit tuto záruku v pro tyto případy a pokud jde o právní pomoc v Evropě, je důležité, aby policie nesměla pokračovat ve výslehu osoby po té, co se stane podezřelou osobou, aniž by měla přitom eh, eh, možnost požádat o přítomnost obhájce. Je velice důležité, abychom měli otevřený seznam eh, důkazů. Je potřeba, aby osoba měla přítomnost obhájce zajištěnou a mít seznam, to je restriktivnější, ale myslíme si, že by to bylo e, dobré, protože členské státy by takto měly e, jasně vymezené minimální e, normy. Pokud jde o další věc, tak myslím, že většina lidí se shodne na, principu důvěrnosti, ale většinou bývá problém v detailech důvěrnost mezi klientem a obhájcem eh, může být zrušena, pokud jsou jasné důvody donívat se, eh, že eh, tady to může být zneužito ke kriminálním účelům. Pokud jde o možnost důkazu, aby nebyl využit soudem, pokud byl získán při porušení, té, porušení této směrnice, tak tady si myslím, že soud by měl být tím správným místem, které rozhodne. A no, já si myslím, že bychom o tom měli ještě více uh, diskutovat, protože my bychom neměli ovlivňovat soud v jeho možnosti sám rozhodnout. V některých případech by mělo být vhodné uh, mělo by to být omezeno na uh, minimální případy. Myslím si, že je důležité, abychom velmi jasně hovořili o působnosti a abychom zajistili, že policie bude mít eh, možnost předtím, než vstoupí směrnice v plat, nebo než začne být eh, uplatňována, aby zjistili, jestli ta osoba eh, bude obviněna nebo bude podezřelá tím, že se ověří identita takže to bych chtěla říct Sarah Ladford, kdyby byla mezi námi. Bohužel tady nebyla osobně, ale pouze eh, mým prostřednictvím. Ale chtěl bych nyní říct i něco sám za sebe. Mám různé pozměňovací návrhy v mém vlastním eh, jménu a nejdůležitější je, že bychom neměli eh, tu směrnici přetížit. Eh, za každý minimální přestupek byste neměli mít eh, tam tu povinnost přítomnosti obhájce. Ano, děkujeme za zelené eh, John Albrecht. Děkuji. Nejprve bych chtěl velmi poděkovat paní Antonesku za její práci a myslím si, že postupujete velmi dobře a nám se také daří nacházet řešení ze strany parlamentu. Myslím si, že bylo velmi dobrým nápadem eh, tady se poradit s právní službou a velmi to oceňuji. Mám tady tři věci, kde bych chtěl o tom pohovořit. Jednak plně souhlasím s tím, že bychom neměli eh, tam mít ten eh, pojem oficiální výslech. Já si myslím, že eh, tady souhlasím se zpravodajkou, myslím si, že to je správný způsob, eh, jak jsme to zatím měli ošetřeno a mohlo by to být eh, mohlo by to přispět k tomu, že se otevřou dveře pro nejrůznější interpretace a proto souhlasím se zpravodajkou. Myslím si, že právní služba poměrně jasně řekla, že Evropský eh, soudní dvůr pro lidská práva má také jasné eh, podněty eh, k, v článku 6 o spravedlivém soudu, že je potřeba tyto věci aplikovat ve velmi radé fázi a já si myslím, že bychom se toho měli držet. Neměli bychom působnost omezovat Hmm, protože jinak bychom se příliš odchýlili od um, směru ECHR. Pokud jde o schromažďování důkazů a otázku e, důvěrnosti, tak si myslím, že jsme k tomu měli velmi dobrý přístup, především pokud jde o článek 10, odstavec 2 a byl bych rád, kdybychom se drželi toho znění, které bylo ve zprávě dosud nezměněno a pokud jde o důvěrnost, tak si myslím, že bychom neměli eh, rozředovat, oslabovat pojem důvěrnosti s obhájcem, klienta a obhájce. Myslím si, že se musíme opravdu držet striktní důvěrnosti a Neměli bychom tady otevírat prostor pro nejrůznější výjimky, takže eh, myslím si, že to by bylo nejlepší. Měli bychom se toho držet a pokud jde o opravné prostředky, to je především eh, článek 13.3. Eh, tady plně souhlasím s tím, co říkala právní služba. Toto není možnost pouze udělat to v působnosti smlouvy, ale tato ustanovení potřebujeme, abychom měli konzistentní přístup k právům podezřelého a abychom to prováděli judikaturu um, Soudního dvoru pro lidská práva. Proto bychom se tedy měli držet toho znění, které jsme měli dosud a tento odstavec bychom tam měli v této podobě ponechat. Pan Kirkhope, ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se omluvit za svůj hlas. Eh, ovšem někteří lidé říkají, že můj hlas nyní, po té, co jsem nastydnul, zní lépe než dříve. Nejprve bych chtěl pogratulovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Eh, velice mě těší ta situace, ve které v tuto chvíli se nacházíme. Eh, některé věci, kde jsme měli obavy, byly dobře ošetřeny a já jsem rád, že se tím zabývala i soudní služba. Mnohé povinnosti eh, těchto návrhů ovšem povedou k nákladům. Ehm, když tady budu hovořit eh, spíše jako právník než eh, poslanec, tak jsem velice rád, že tady zdůrazňujeme potřebu přístupu nejenom ke službám obhájce, ale také je tady potvrzení, že oznámení může být dáno po zatčení alespoň nějaké osobě, e, známé osobě, příbuznému, nebo zkrátka někomu. Alespoň někdo no, by byl informován a já si myslím, že to je dobré. Myslím si, že je to ve všech členských státech, ale, te, pardon, že to je v mnoha členských státech, ale ne ve všech a je to velice důležité. Hm. Potom právo komunikovat s konzulárními nebo diplomatickými orgány, pokud se nenacházíte v, země, v zemi, hm, Eh, která je vaší zemí. Ehm, je velice důležité, aby přístup byl zamítnut pouze v případě, eh, že tam jsou absolutní požadavky procedurálních zárok nebo záruk. Já si myslím, že zkrátka je základním právem mít eh, pomoc obhájce. Potom možnost telefonicky konzultovat obhájce. Tady na to jsme kladli velký důraz, protože samozřejmě není vždy možné fyzicky se setkat eh, s obhájcem a pokud je to používáno jako eh, výmluva, záminka k tomu, aby eh, byl někdo připraven o obhájce, tak je to naprosto nepřípustné. Takže jsem velice potěšen ehm, že v takových situacích, eh, jako například na venkově, kde není možné fyzicky sehnat obhájce, je možné alespoň telefonicky ho skontaktovat. To je velké vylepšení. Myslím si, eh, že v období mezi kroky eh, represivní agentury a získáním právní obhajoby že to je velmi důležité období a pokud je tady časový tlak a je potřeba rychle sbírat důkazy, tak je potřeba také postupovat opatrně. Nesmíme zabránit vyšetřování, musíme vyvádět, vyvážit jednak sběr e, důkazů a právo na zapojení obhájce. A já si myslím, že paní zpravodajka to tam dobře ošetřila, myslím si, že to tam dobře vyvážila a proto se nám eh, líbí, jak to je tady upraveno. Myslíme si, že je to důležitá věc, důležitá iniciativa a my samozřejmě i nadále eh, vás budeme plně podporovat. Děkuji, paní Sipol. Ja, vielen Dank. Ich will... Eh, děkuji vám. Já bych se chtěla vyjádřit ke dvou bodům. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za tuto práci a myslím si, že eh, ta diskuze nekončí eh, se zpravodaji, ta se povede ještě dále. Takže za prvé bych chtěla pohovořit o právu na právního zástupce. Toto právo nemůže být omezeno. Když jde o eh, například eh, o nejjednodušší věc, když jde třeba jenom o pokutu. Eh, takže já třeba mám pocit, že jsem byla obviněna neprávem. Takže eh, v případě, že eh, právní zástupce podá odvolání, no tak eh, já si nemyslím, že z nějakých důvodů by se mělo omezit právo na přístup k právnímu zástupci. Potom další věci, jakým způsobem mohu kontaktovat právního zástupce. Já osobně nemám žádného právního zástupce, já jsem zatím neměla potřebu, takže by, pokud jde o tu otázku toho mm, telefonátu, tak já si myslím, že to by mělo být tady tato možnost, abych se mohla s někým telefonicky spojit, či jestli se chci s někým spojit osobně protože já se třeba rozhodnu, že se potřebuji osobně sejít. A pokud jde o tu výjimku B, tam jsme výslovně stanovili, že musí být eh, možnost tedy se odvolat. A pokud eh, já eh, nebo lépe řečeno, pokud já eh, se vzdám práva na eh, právní obhájce, tak musí být potom ta možnost eh, to to tento můj názor změnit. Takže pokud jde o tu příležitost, která by měla být nějakým způsobem omezená, pokud jde o důvěrnost hovoru mezi eh, právním eh, zástupcem a obviněným, takže tady jde o ten spravedlivý postup. Tady jde o to, aby byly eh, prověřeny podmínky během zatčení a já si myslím, že pokud jde o podmínky zatčení či ta lhůta, E, doba trvání, tak to je důležitá otázka, e, pokud e, jde o spolupráci mezi členskými státy. Poslední věc je důležitá, to je konzistentnost jednotlivých opatření v rámci této cestovní mapy. Paní Antonesku o tom hovořila. Já si myslím, že musíme tento text prověřit, pokud jde o rozdílná opatření. Já bych chtěla poukázat na to, já jsem hm, neměla dobrý pocit toho, že pokud je o to opatření, tak v německém překladu se hovoří rechts auf Beistand, Rechtsbeistand, Recht auf Beistand. A uh, takže v Němčině je recht auf Rechtsbeistand a já bych chtěla, aby tam místo Rechtsbeistand bylo slovo Anwalt v Němčině. Takže aby tento text byl tedy eh, konzistentní, já bych ráda pracovala s jinou terminologií v Němčině. Děkuji. Pan Fost. Vielleicht ganz kurz zwei Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěla eh, vyjádřit k tomu, co řekla paní Jezipl. Eh, takže pokud jde o právního zástupce, tak můžete se obrátit třeba na mě či na pana Kirchhoupa, pokud nemáte sama advokáta. Takže pokud jde o tu Němčinu, tak já bych chtěla říci, že tam by mělo být slovo přístup, Zugang, buď k tomu právnímu zástupci či obhájci. Takže Eh, pokud jde o tento text eh, komise, tak já jsem v celku spokojen a pokud jde o návrh zprávy naší kolegyně Elena, tak s tím jsem také spokojen. Eh, pokud jde právě o ty citlivé otázky, protože já si myslím, že je velice obtížné to tam mít tak, jak bychom všichni chtěli. A pokud jde o Eh, tradice práva, tak já si myslím, že je důležité, aby právě na začátku, když existuje to podezření a ten eh, podezřený eh, se chce vyjádřit k něčemu, co má potom na něj negativní dopad, tak je dobré, aby včas v tom řízení mohl tedy do toho vstoupit ten právní zástupce. A potom já si myslím, že další věc, na kterou bychom se měli zamyslet, tak to je zaprvé eh, tedy eh, prověření těch eh, podmínek během zatčení, protože já si myslím, že toto může pouze zlepšit tu situaci a myslím si, že pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, pokud jde k tomu, aby Eh, byly tyto podmínky udrženy, tak já si myslím, že zde bychom měli eh, dospět eh, k nějakému kompromisu či revizi. Potom druhá věc, takže článek 10 odstavec 2 a článek 13 odstavec 2. Takže podle mého názoru toto by mělo být odstraněno z tohoto textu Eh, protože ehm, tak, jak o tom hovořila eh, právní služba, tak eh, tady, tady je, vyvstává otázka toho, že není nutné, abychom tam tento předpis měli. Každý detail nemusíme upravovat ke všemu, k čemu se můžeme vyjádřit, pokud jde o tyto eh, tradiční právní úpravy, protože existují tradiční eh, postupy v členských státech. Takže toto je otázka toho eh, posouzení důkazů, což je v jádrech těch právních úprav členských států. Už je to tam zakotveno a mělo by se to ponechat členským státům. A pokud jde o důvěrnost, eh, tak já bych eh, tady chtěl říci, že pokud jde o, o ten vztah s právním eh, zástupcem, takže pokud to ne, nebereme takto do podstaty, ale tady může také dojít ke zneužití eh, té důvěrnosti, protože eh, v některých trestních řízeních či v momentu, kdy je ta osoba podezřelá, tak tady to je to tedy musí musí to být vymezeno, ale musí tam být možnosti eh, výjimek, pokud jde o zneužití, ke kterému může někdy dojít, takže musíme mít eh, možnosti tedy eh, toto ošetřit. A potom stručně k k pozměňovacímu návrhu 126, tak jak o tom hovořila paní Zibler, takže tady jde o e, zaručení spravedlivého e, soudního procesu a aby se e, zabránilo mučení a týrání mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Takže to si myslím, že není otázkou každodenní v EU. Děkuji. Well, okay, I'm not going... Dobře. Takže já nebudu tady hovořit o tom předávání osob eh, v rámci eh, té aktivity CIA, to ne. A takže bych chtěla vyzvat, eh, aby komise a rada velice stručně také se vyjádřili. Skutečně omezte se na to, co je nezbytně nutné, abychom respektovali harmonogram dnešní schůze. Takže nejprve pan Tel za Evropskou komisi. Euh, merci, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat eh, paní eh, Antonesku zpravodajce. Děkujeme jí <clears throat> i eh, za tedy ty aspekty, které tam zavedla, jako ta důvěrnost nebo toho oficiálního výslechu. A samozřejmě komise ráda, abychom e, to projednali v prvním čtení a e, komise je e, ráda, že skutečně pracujeme na textu, který hodně zlepší stávající situaci a že bude i reflektovat judikaturu soudu pro lidská práva a <clears throat> že ukazuje, že eh, směřujeme k hodnotám, eh, eh, které respektujeme v Evropě, jako i dodržení práv na obhajobu. Potom otázka, ta nejvíce kritická sankce, článek 13. Komise víceméně hodně souhlasí se stanoviskem právní služby Evropského parlamentu, ale s jednou výhradou a to, že komise vždycky měla za to, že tady nejde stricto sensu o pravidla o přípustnosti, důkazů, ale o použitelnosti důkazů. A <clears throat> tady připomínáme, zde necháváme velký manevrovací prostor mm, soudu, národním soudcům, aby mohli uplatnit právo, své diskreční právo a posoudit ty důkazy, i posoudit, zda ty důkazy eh, byly opatřeny za porušení práva na obhajobu či nikoliv. Takže ta nejkritičtější otázka. To je, a teď vlastně, aby to, eh, zdali to právo je efektivní nebo ne, no tak eh, to závisí na tom, zdali lze uložit sankci při, za porušení nebo ne. Proto je ten článek 13 tak důležitý. Jsme sice flexibilní vůči znění, ale chceme, aby to ustanovení tam figurovalo aby ten Národní soud, protože ten je v podstatě i de facto komunitárním soudcem, tak aby pod kontrolou Evropského soudního dvora sám mohl posoudit ty podmínky, za kterých případně došlo k porušení tohoto práva přístupu k obhájci. Děkuji. A pan Solckov za dánské předsednictví, snad jsem to vyslovila správně. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom za předsednictví bych řekl, že tato diskuze a pozměňovací návrhy jsou pro nás zajímavé. Reflektují fakt, že parlament eh, pochopil, že musíme vyvážit různé zájmy, což je dobrý signál pro vývoj jednání. Já nemám mandát, abych zde <clears throat> se nějak vyjadřoval či činil nějaká prohlášení k návrhům parlamentu protože rada zatím připravuje svoji vyjednávací pozici, jak asi dobře víte. Vůbec to není snadné, protože členské státy mají svá vnitrostátní pravidla, která se podstatně mezi sebou liší v této věci. A tudíž zatím je to rozpracováno. Nicméně dánské předsednictví si myslí, že je možné abychom se dohodli na vyjednávací pozici ještě za dánského předsednictví, tudíž eh, bych velice rád i věděl, jaký bude výsledek vyjednávání v parlamentu, abychom mohli eh, s touto agendou postoupit vpřed. Takže v zásadě to je asi všechno, co bych teď k tomu řekl. Děkuji. the- dobře. Takže tím dáme opět slovo paní zpravodajce Antonesku, aby to uzavřela. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat kolegům, právní službě, protože stanovisko právní služby nám pomůže při budoucích diskuzích. Myslím si, že co nám řekla komise, to bylo už zajímavé, tedy přípustnost důkazu a použitelnost důkazu. Ten rozdíl mezi těmito dvěmi pojmy, takže to vezmeme do úvahy, až budeme tedy eh, jednat o kompromisu ohledně opravných prostředků. <clears throat> Já tady teď nechci analyzovat eh, <clears throat> celou tu problematiku, ale já jsem nehovořila o bezplatné právní pomoci, takže bych chtěla zareagovat na paní Romer Lopez. Já nesouhlasím s ní, že bychom potřebovali nějakou směrnici o bezplatné právní pomoci. My s panem Simonem Busutilem, my jsme proto předložili tento pozměňovací návrh a apelujeme na komisi. A <clears throat> tak abychom posílili ještě to právo na obhájce. Ještě bych kolegům řekla, že je evidentní, že musíme mít jasné stanovisko pro účely vyjednávání. Nemůžeme jenom eh, mít takovou eh, tedy v ruce kopii pozice rady. My také potřebujeme vlastní pozici, abychom mohli dobře vyjednávat. Proto bych chtěla apelovat na, kolego, na kolegy, aby mi pomohli, aby spolupracovali, pomohli mi se dohodnout. Pokud je o harmonogram, paní Sipl měla pravdu, poněvadž musíme ještě se mnohokrát sejít s kolegy, se stínovými, abychom to vyřešili a možná, že asi hlasování budeme muset ještě odsunout. Děkuji. OK. Dobře. Dobře, dobře. Takže tím uzavíráme tento bod programu a přejdeme k dalšímu bodu programu. Vidím, že pan Busutil tu ještě není, ale navrhuji, abychom začali. Je na cestě. Okay. Um, point 12 on the agenda. Od 12? Ne, 13 tedy rozhodnutí rady, kterým se doplňuje šengenský hraniční kodex, pak jde o strahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované agenturou Frontex. V roce 2010 Evropský parlament se rozhodl, že napadne toto rozhodnutí rady a generální advokát Evropského soudního dvora <clears throat> vydal své závěry minulý týden a podpořil pozici parlamentu. A nyní vyzveme tedy právní službu, aby nám představila závěry eh, generální advokáta. A poté si stručně vyslechneme i reakci Evropské komise a zpravodaje a dalších členů. Paní Dín z právní služby, pokud se nemýlím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Asi jak si pamatujete, to bylo na žádost výboru, kdy parlament napadl rozhodnutí eh, v roce 2010, rozhodnutí 26 eh, ohledně šengenského hraničního kodexu, pokud je o strahu vnějších nábořních hranic v kontextu eh, operativní spolupráce. A hm, ani plénum tedy nepoužilo veto, aby e, zamezilo přijetí tohoto aktu, protože zde nebyla získána většina nezbytná pro toto. A 20. <clears throat> Ne, 7. E, dubna 2012 generální advokát vydal své stanovisko, jak jste řekla, podporuje tím pozici parlamentu než řeknu, jaký je obsah, tak chci zdůraznit, že toto stanovisko není závazné pro soud a soud možná se od něj odchýlí. Nicméně obsahuje detailní přeskum této věci a může být užitečné, abychom pochopili i potom ten rozsudek, který většinou bývá kratší. Ve svém stanovisku generální tajemník generální advokát hovoří o dvou věcech ohledně toho, zda rozhodnutí překročilo kompetence jedno obecné téma. <clears throat> Do jaké míry eh, ty podstatné a nepodstatné prvky je třeba definovat. Za prvé, pokud o přípustnost. Rada argumentovala, že poněvadž parlamente, eh, <clears throat> tedy eh, Eh, nepřijal tedy žádné písemné rozhodnutí ohledně rozhodnutí rady, takže teď nemůže takto podat žalobu. Ale tento argument vyloučil generální advokát, protože parlament není povinen napadnout akt, i když má za to, že tam jsou určité eh, prvky, které by umožnily vetovat eh, toto rozhodnutí, protože pozice parlamentu závisí na politických úvahách a uplatnění veta není alternativou k soudnímu přeskumu. Jinými slovy, výkon, eh, uplatnění VETA a právo eh, podat žalobu na zrušení aktu rozhodnutí, <clears throat> to jsou dvě alternativy, které jsou zcela nezávislé na sobě. A <clears throat> podle generálního advokáta toto je doloženo těmi eh, rozdíly procesních pravidel pro uplatnění VETA a kdy je třeba zajistit většinu Eh, většinu eh, přítomných na plénu, kdežto rozhodnutí o žalobě na neplatnost, zda tedy podat žalobu, tak to lze učinit i bez potvrzení pléna. A takže možnost podat žalobu na zrušení, to je nástroj ochrany, kterou má menšina v parlamentu. Generální advokát přeskoumává, zda rozhodnutí přijaté přerušuje eh, pravomoce nebo ne, a v tomto případě padla mm, prováděcí pravomoce eh, komise, kdy komise tedy rozhodla, že přijme další opatření eh, v rámci regulačního procesu s dohledem parlamentu, tak zde mm, eh, komise argumentovala, že šlo pouze o nepodstatné aspekty, kdežto parlament argumentoval, že ty prvky toho rozhodnutí jsou podstatné, tudíž, eh, že zde musí mít své legislativní řádné pravomoci. A zde advokát tedy provádí takový obecný test. Za prvé, Omezení prováděcích pravomocí musí být definováno podle eh, charakteristik dané politiky. A v tomto ohledu zdůrazňuje, že eh, eh, ta dotčená politika, to znamená kontrola vnějších hranic a boj proti nezákonné imigraci, že to se dotýká věcí, jako jsou lidská práva. Tudíž je to úplně co jiného než čistě technická věc, jako třeba zemědělská politika, kde komise obecně řečeno má široké prováděcí pravomoci. A z tohoto důvodu <clears throat> stávající judikatura musí být zkoumána opatrně. Za určení toho, co je podstatný nebo nepodstatný charakter eh, <clears throat> to e, není pouze mechanická aplikace nějakého vzorce vyplývajícího z judikatury, ale musí to vyplývat z přeskumu toho, co je relevantní a co ne e, daný, v daných ustanovení. Musí se přeskoumat řádně obsah daného aktu, tedy v tomto případě rozhodnutí. A poté, co advokát přeskoumal ty eh, různé aspekty, tak dospěl k závěru, že rozhodnutí obsahuje opatření, silná opatření, která jsou podstatná, obsahují podstatné charakteristické prvky, jako například eh, <clears throat> zastavit loď na moři, zajistit loď eh, a zatknout osoby na palubě, předat tu osobu či loď příslušným orgánům třetí země podle jeho názoru ustanovení. <clears throat> o tom, kdy eh, tedy k tomu má dojít, tak to je podstatná věc pro kontrolu externích námořních hranic. A dává tyto důvody. Tato opatření obsahují eh, velice obtížná rozhodnutí, která se dotýkají základních práv osob, Eh, možnost, dotýkají se možnosti těch osob žádat o mezinárodní ochranu, tedy azyl, a týká se to i vztahu se třetími zeměmi. Kromě toho možnost přijmout taková silná opatření na moři, volné moři, samo o sobě eh, to eh, se nedotýká vůbec teritoriálního dopadu šengenského kodexu. A <clears throat> dále zdůrazňuje dva podstatné prvky těchto opatření jsou to otázky, které jsou citlivé a kontroverzní. Třeba eh, aplikovatelnost principu non refoulement na mezinárodních vodách nebo určení místa, kde eh, eh, je třeba vyložit tu osobu, která byla zachráněna na moři. Potom porovnání těch prvků to má dělat zákonodárný orgán. I advokát řekl, že Toto rozhodnutí upravuje aspekty, které se týkají operativní spolupráce v rámci nařízení Frontex. A tyto aspekty nespadají e, do pole působnosti prováděcích kompetencí ve smyslu e, Schengenského kodexu. A především hlavní směry, tzv. guidelines, které jsou v příloze, ty eh, obsahují určité prvky, které nespadají do povinnosti Frontexu, ale eh, eh, spadají tedy do rozhodnutí operačním plánu a proto <clears throat> to by znamenalo změnu nařízení Frontexu. Generální advokát tudíž navrhuje, že toto rozhodnutí je třeba zrušit, ale jeho účinky je třeba zachovat, než bude přijat náhradní akt eh, podle normální legislativní procedury. Pokud Evropský soudní dvůr podpoří generálního advokáta, tak potom komise musí na, přijmout návrh, kterým nahradí toto rozhodnutí a přijme se tedy za, eh, řádný legislativní akt. Obecně řečeno, Eh, rozhodnutí soudu bude užitečným, eh, užitečnou instrukcí, indicí pro instituce, pokud je o to, jak posuzovat, co je základním či není základním prvkem a bude to podstatné i pro komisi eh, a pro výkon jejich kompetencí. Toto stanovisko generálního advokáta je vám k dispozici. Já jsem vám k dispozici pro vaše další dotazy. Děkuji. I'm going to... Eh, nyní bych chtěla požádat eh, komisi paní eh, Emu Brown, aby velmi stručně odpověděla, pokud má pocit, že je to na místě. Ne, nechce si vzít slovo, dobře, takže slovo dávám panu Kešmenovi. Děkuji. Děkuji za skvělou analýzu a za vaše stanovisko Odpovídá to mému stanovisku a také stanovisku, které jsem doporučil výboru, i když výbor ho tady nepřijal, především pokud jde o otázku přípustnosti v odstavci 3, kdy eh, generální eh, advokát prohláší, že řízení může být podrobeno eh, politickému zvážení. A to je přesně to, co jsem v té době já uváděl. Evropské země, tedy se tady budou muset držet příslušných usnesení. A, a jak víte, byl, byl, tady velký, eh, byl tady velký, byly tady velké námitky proti eh, těmto věcem, především ze strany Malty a dalších. A bylo řečeno, že nelegální imigranti, kteří jsou eh, zachráněni Frontexem na moři, tak potom jsou vráceni eh, do eh, původní země. Znamenalo by to, že všichni těto lidé Jo, a do nejbezpečnějšího přístavu. A znamenalo by to, že například, eh, když by byli někteří takoví zachráněni na moři u Malty, tak by byli všichni přivezeni na Maltu já jsem doporučil uh, přijmout to rozhodnutí tehdy, protože to byla naléhavá věc a zachránilo by to životy. Uh, není možné vést právní bitvy na úkor uh, osob v nouzi na moři. Ovšem, výbor se rozhodnul, že mé doporučení nepřijme a proto uh, ta věc byla postoupena plenárnímu zasedání. A uh, nebyla dosažena kvalit Eh, kvalifikovaná většina a pan Busutil se potom vrátil do výboru Libe eh, s dotazem eh, na právní služby, na právní službu s tím, jestli je možné kvůli procesním důvodům tuto věc odmítnout a na radě na základě toho, že komise překročila své pravomoci. Nakonec bylo dohodnuto, že e, rozhodnutí by nemělo být e, zrušeno. A já jsem potěšen, že pan Busotil souhlasil s tím, že toto pravidlo bude zahrnuto do jeho textu o Frontextu. A e, tak to také bylo provedeno, i když ne úplně. Hm. Takže obecně stanovisko vítám. Eh, stanovisko pana Menguziho a zejména eh, vítám doporučení AFKA, pokud jde o eh, ty závěry. Soud to nebude přijímat, ale na základě toho, že rada přijala tato pravidla a zmínila, zmínila postup, kterým se doplňuje šengenský hraniční kodex generální advokát tedy eh, nakonec nechtěl upravovat eh, místo toho, aby se upravovaly ty existující věci, se tady přináší nové věci a tím se vlastně pozměňuje doporučení Frontexu. A potom se tady také hovoří o tom, eh, že pravidla, pokud jde o moře, budou zachována. A já vítám stanovisko generálního advokáta jsem potišen tím, že to vlastně odpovídá mému stanovisku a stanovisku, které podpořila má skupina ve výboru i na pletátním zasedání. Děkuji, slovo má pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poblahopřát co nejvřeleji a nejupřímněji eh, právním službám Evropského parlamentu. Chtěl bych připomenout eh, kolegům v tomto výboru, eh, že v únoru roku 2010 pan López Aguilar požádal právní službu o stanovisko k tomuto rozhodnutí rady a tehdy právní služba odpověděla v březnu v roku 2010 kde bylo řečeno, že komise tady překročila své pravomoce a je to rozhodnutí, které by mohlo být u soudu napadeno. A tento výbor na iniciativu EPP se nakonec snažil eh, napadnout toto rozhodnutí rady na plenárním zasedání a my jsme tady požadovali naprosto většinu na plenární zasedání, aby to eh, rozhodnutí mohlo být opravdu eh, napadeno a 349 eh, hlasů eh, podpořilo eh, tento postoj, což bylo o 30 hlasů méně, než bylo potřeba. Byla tedy velká většina, 349 proti 253, ale nebyla to absolutní většina a z tohoto důvodu toto rozhodnutí rady nebylo politicky zvráceno Evropským parlamentem. A nakonec, jak uvedl pan Cashman, jsme se vrátili do tohoto výboru a na mou iniciativu jsme opět požádali o zvážení, zda by toto mělo být předneseno soudu, zda by měla být komise napadena za to, že překročila své pravomoci a tím pádem by ta pravidla měla být považována za neplatná. Nesouhlasím úplně s tím, jak to chronologicky formuloval eh, pan Cashman, ale je to v podstatě eh, eh, stejný výsledek. Jde o to, že generální tajepník soudního dvora souhlasil se stanoviskem, který, které přednesla naše právní služba a podpořil také pozici Evropského parlamentu. Navrhuje Evropskému soudnímu dvoru, jak že tato pravidla by měla být eh, zrušena, prohlášena za neplatná. Jak víme, tak eh, generální advokát sám o sobě nemůže rozhodnout, musíme čekat na definitivní rozsudek, který, jak doufám, bude co nejdříve vynesen. A teď eh, jsme tedy v této situaci a otázka je, jaké další kroky uděláme. A proto jsem zklamán, že komise dnes nechce vystoupit, protože já bych předpokládal, že komise vystoupí a řekne nám, co chce udělat po eh, tomto stanovisku generálního tajemníka. A já doufám, že když to tak není dnes, tak alespoň přijde mezi nás, až soud rozhodne definitivně, protože my bychom za náš výbor měli požádat komisi, aby nám sdělila, co všechno chce udělat, co konkrétně chce udělat po té, co ta pravidla budou prohlášena za neplatná ačkoliv vlastně budou uh, asi platit eh, do té doby, než budou změněna. A jakmile je změníme, tak parlament eh, bude mít pravomoc eh, plného spolurozhodování a o to tady jde. Máme tady pravidla, eh, která nám jsou vnucena radou, eh, která použila špatný postup a tento postup nám dal pouze pravomoc říci ano nebo ne k rozhodnutí radu a neměli jsme vlastně žádné možnosti to ovlivnit, spolu rozhodovat. A tím už se dostáváme k samotnému jádru této záležitosti. Bude mít Evropský parlament sílu pustit se do tohoto procesu a pozměnit ta pravidla tak, aby byla spravedlivější než dosud. Já si myslím, že tam eh, k tomuto cíli směřujeme. Generální advokát se také ubírá tímto směrem a já doufám, že jakmile tento případ bude eh, potvrzen, přijde definitivní rozsudek, tak se komise na nás obrátí umožní ta pravidla co nejrychleji pozměnit a tím pádem dá Evropskému parlamentu možnost plně se účastnit spolurozhodování a změnit ta pravidla, a aby se tedy parlament nemusel vyslovit pouze ano nebo ne. Takže ještě jednou velmi gratuluji za veli, velmi dobrou práci právní služby. Děkuji panu Bosutil, Bosutil je eh, skvělé, eh, jak eh, právní služba pracuje. Pan Cashman, děkuji. Chtěl bych to ještě trochu poupravit, protože když řešíme tuto otázku, tak musíme být opravdu velice, velice přesní. Pan Busutil se spletl, pokud jde o počet toho lidí, kteří hlasovali. Měli jsme 336 hlasů pro a 252 hlasů proti a 30 lidí se eh, zdrželo, takže pardon, bylo jich 33. Eh, no, dobře, vítám, že komise odpoví, jakmile soud dospěje eh, k definitivnímu rozsudku, protože generální advokát tady zatím spíše vydává poradní stanovisko soudu, ale um, Teď jde o to, jestli správný postup eh, proběhnul a to je základ eh, názoru generálního advokáta. Jde především o eh, otázku postupu, ale vítám eh, tento posudek a jsem velice potěšen, že doporučení eh, vlastně tady eh, se k tomu obrací tímto způsobem. Bohužel teď budu muset odejít. Mm, mám schůzku s řečníky z jeho afrického parlamentu. Eh, v tuto chvíli nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže tím asi můžeme tuto diskuzi uzavřít. Eh, máme náskok několik minut před naším programem. A eh, Další část bude za zavřenými dveřmi a proto by mě zajímalo, na čí žádost to bude probíhat za zavřenými dveřmi. Na žádost komise? Dobře, takže do zápisu bych chtěla říci, že eh, si myslím, že to není nutné, ale souhlasím s touto prozbou, takže si to teď přerušíme naše jednání a budeme pokračovat za 10 minut.